řekne, že dává slovo eh, někomu například komisaři nebo někomu z poslanců, tak prosím necenzurujte mě, jestli řeknu drahý pane komisaři, tak to drahý tam prosím vás řekněte. Takže já vám děkuji a uvidíme se zítra v 9 hodin.